Dámy a pánové, ještě předtím, než eh, zahájíme poradu o jednotlivých bodech. Já prosím vás o pozornost v jedné zážitosti. Chtěl bych upozornit na tragický příklad Malala Yousafzayi. 14-letá eh, dívenka z Pakistánu eh, byla střelena do hlavy, když seděla v eh, školním autobuse. Jejím zločinem bylo podporování mm, školy pro dívky v Pakistánu. A prosím, abyste vyjádřili společně se mnou odsouzení eh, tohoto zbabělého zločinu. Vyzýváme pakistánské úřady, aby eh, pachatele eh, předvedli eh, spravedlnosti tak, aby mladé dívky a děti měly bezpečný přístup ke školskému vzdělání. Ona právě představuje na 250 milionů mladých dívek a lidí, kteří mají potíže se základním vzděláváním jednáním. Více než před jedním týdnem, tedy 11. října, jsme oslavili Mezinárodní den eh, školního vzdělávání pro dívky a je naší odpovědností chránit dívky a mladé lidi, aby mohli získat lepší budoucnost. Já se cítím tímto případem dotčen také jako otec dívky. Jak je možné, že zažijeme, že 14-letá dívka, která chce chodit do školy a dnes dopustila se žádného jiného zločinu, jak mm, může být takováto dívka, která se snaží své elementární právo aplikovat, tedy chodit do školy, jak je možné, že eh, lidé chtějí zastřelit takovouto dívku. Já eh, tomuto dítěti, eh, této 14 leté průkopnici základních práv popřát, aby byla byla základem nové generace a mnohých je inspirací eh, pro eh, mladé lidi a dívky na celém světě. Dámy a pánové, jak jistě